Kolegyně, kolegové, prosím, usaďte se. Selbst der Auswärtige Ausschuss verdient Výbor zahraniční si dnes zasluhuje plenární zasedání, plenární sál. Eh, my samozřejmě budeme v těchto pracovat pořád jednání zůstává tak, jak byl vyhlášen. A musím říct, že toto je vlastně jediné vhodné místo v parlamentu pro oslavu narozenin. A proto, uh, Madame Ashton, jsem velice vděčný, že jste si na nás udělala čas, eh, když eh, ve vaší zemi vypukly, vypukly oslavy Eh, poněvadž eh, chci vám prozradit, že paní Eštonová má dnes narozeniny a já jí blahopřeji. Eh, Nyní se dostáváme k řádné výměně informací s vysokou představitelkou a místo předsedkyní komise a dnes eh, se budeme zabývat zejména otázkami otázkami eh, se zasedání tedy eh, v Kodani a, mm, a tedy chytám zasedání s Eh, Rady ministrů zahraničí. Bude nás zajímat, bude nás zajímat otázky Blízkého východu, kooperace s Arabskou ligou i v Jemenu. Eh, tak s tím souvisí eh, otázky vztahy EU-Asie a smlouva o kooperaci a přidružení. A samozřejmě se budeme zajímat také otázkami o eventuálních souvislostech eh, nástoluje o partnerství a eh, budeme se zabývat eh, mimořádně významným novým nástrojem zahraniční politiky, kterou, který má vysoká představitelka ve své výhradní pravomoci takže těch eh, témat eh, je mnoho a jsou to velká témata jako málo kdy. Eh, máme na programu Bělorusko a sankce, situace v Sýrii, ale možná to nejnebezpečnější a to je otázka Iránu a nukleárního aspektu, to by se mohla eh, rýsovat velká krize, kterou se snad podaří zažehnat, pokud tedy ve eh, formátu 5 plus 1, kde paní Ashton eh, sehrál významnou roli, když tedy 5 plus 1 budou schopni nejenom jednat, ale také tím jednáním dospět k nějakému cíli. Ale myslím, že to je spíše v rukou protistrany. Já bych tedy chtěl říci, že vám děkuji, že už nyní v této kritické fázi jste připravena se s námi podělit o své pozice a dávám vám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. A eh, nejdřív vám tedy eh, velice děkuji eh, za přání k narozeninám. Opravdu jsem velice ráda, že mohu být zde právě s vámi. Chtěl bych eh, začít eh, významným sdělením. Eh, velice mě rozesmutnily bylo no, zkreslení toho, co jsem včera říkala. Já bez výhradně odsuzuji vraždy, které se odehrály ve škole v Toulouse a já vyslovuji své kondolence jak s lidem Francie, tak s židovskou komunitou. A musím říct, že jsem eh, to nikterak nesrovnávala s eh, žádnými dalšími tragédiemi eh, jinde nebo na Středním východě. Pane předsedo, máme tady několik témat a já se pokusím je vykreslit a de facto vám co nejvíce, co nejplastičtěji eh, podat tedy tuto situaci a pak eh, samozřejmě se eh, budeme dále bavit v debatě. Začala bych tedy s Gim. Tady nás zajímají tři hlavní oblasti. Za prvé, to je mm, naše politika eh, v dané ekonomické situaci, dále lidská práva, jakým způsobem eh, tuto politiku prosovat pomocí tlaku a incentiv. Pokud se týče naší zahraniční politiky v současném klimatu, musíme uvažovat strategicky a využívat vlastní zdroje eh, tak, aby, eh, abychom využívali co nejlépe a to znamená, že je musíme eh, musíme eh, to udělat tak, aby fungovali na Evropské unie. Já myslím, že proto je nejlepší silnější 27. a já jsem toto sledovala od samého začátku svého úřadu. Chceme upevňovat vztahy se sousedy a také se strategickými partnery, ale také se dalšími jinými partnery a řešit tak toho ty velké problémy. Jak můžeme dělat více s menší námahou, spolupracovat s českými zeměmi, využívat synergii, využívat peněz efektivně? Například spolupráce eh, mezi eh, zahraničním servisem a českými zeměmi v Sudánu, v Jižním Sudánu. E, zejména třeba tím, že v našich delegacích dáváme prostor pro národní diplomaty, e, vytváříme také národní zastoupení v domech Evropské unie a snažíme se využívat e, toho efektu velikosti a váhy. Eh, také jsme hovořili o lidských právech a to já často o tom hovořím jako jakési stříbné niti, která se vyne veškerou naší práci. Eh, vím, že tento výbor se chystá eh, navrhnout zřízení místa speciálního vyslance pro lidská práva. My chceme akční plán v oblasti lidských práv, chceme tedy jít po skutečných akcích, chceme mít deklaraci cílů a samozřejmě nadále budeme s vámi se spolupracovat. Vše, co děláme v oblasti lidských práv, eh, musí být součástí všeho ostatního. Nesmí to být izolováno, eh, izolováno od eh, ostatních záležitostí. Zejména jsme se bavili o svobodě náboženství a vyznání. To je velice citlivá a komplexní záležitost, když jsme tedy uznávali, zabývali jsme se problémy křesťanských menšin a uvědomuje se mi, jak důležité s nimi spolupracovat, ale v tomto kontextu se musím zabývat také všemi ostatními formami diskriminace, také mezi těmi, kteří věří a těmi, kteří jsou nevěřící. Také jsme hovořili o tom, jak eh, kontinuálně pracovat, jak vytvořit jakési kontinuum mezi izolací a zapojením. Spolupráce se zeměmi, s nimiž potřebujeme pevné vztahy, tak abychom mohli podporovat vlastní cíle, ale také podporovat vlastní eh, názory, přesvědčení a hodnoty. My máme různé nástroje, eh, třeba Eh, restriktivní opatření vůči eh, Barmě nebo diplomatická opatření, jako například odvolání vyslance eh, z Běloruska a potom také strategické pozitivní incentivy. Vy víte, že sankce vždy lákají pozornost, ale nemůžeme je izolovat od ostatního kontextu od dalších incentiv, který může také ovlivnit režim a situaci jako takovou. Sankce není nikdy možno uplatnit izolovaně a není je možné takto ani posuzovat. Ve e, e, zprávě to Graham Watson, zprávě o sankcích to Graham Watson dobře popsal. E, my máme mnoho pobídek a my tomu říkáme 3M. V angličtině tedy jinak to peníze, mobilita a přístup k trhu. Eh, máme eh, kooperaci rozvoje obchodu a s tím souvisí také eh, dialog s občanskou společností, zejména v Bělorusku, zejména v Sýrii. A také máme novou koncepci speciálních oddělení Task Force, které máme nyní v Tunisku a Jordánsku. A jsou zapojeny evropské instituce, také Evropský parlament snažíme se navazovat eh, vztahy s těmi, eh, kteří mohou nabídnout ekonomickou eh, podporu v zemích, které jsou v přerodu. Také, jak budete vědět, pane předsedo, chceme debatovat otázky víceletého finančního rámce. Lisabonská smlouva dala Evropské unii nástroje na konzistentnější politiku a máme obrovský potenciál kombinaci různých metod. Ale otázka je tedy eh, nástrojů, jak ji využíváme. To znamená, že se musíme být taky o rozvojových cílech milenia a nadále chceme být největším podporovatelem těch, kteří jsou nejzranitelnější a nejchudší pomocí Evropského rozvojového fondu a Evropského nástroje spolupráce. Také se chceme prezentovat jako ten nejlepší partner, nejlepší možnost pro naše sousedy. E, naše angažma v arabském jaru e, byla takovým dokladem toho, čím můžeme přispět a e, také pomocí tohoto našeho nástroje politiky sousedství. Globální výzvy, klimatické změny, chudoba, odzbrojování, to všechno je možné dosahovat pouze ve spolupráci se zemí ve světě. EU musí nadále prosazovat své zájmy ve světě a prohlubovat partnerství se svými partnery. Nástroj partnerství je tedy v tomto balíčku velkou inovací a znamená to, že to skutečně je stoprocentně nástroj zahraniční politiky. Váš výbor, pane předsedo, měl, sehrál významnou roli eh, v jeho vzniku a dalším vývoji. A samozřejmě my jsme všichni zodpovědní vůči evropským občanům a to se týká také rozpočtu na příští let, příští léta. Musíme za peníze, které dostáváme, dodávat hodnotu a ukazovat výsledky. Já vím, že Evropský parlament chce také být výraznějším hráčem na regionální a místní úrovni a já se skutečně těším na vaši podporu v rámci víceletého finančního rámce. Stručně o regionálních eh, organizacích a vztazích s nimi. Eh, to se zejména týká současnosti arabského světa. My víme, pane předsedo, že regionální problémy si vyžadují regionální řešení. Měli jsme mediterální unii, která eh, může hrát velice specifickou roli ve svém regionu při vypracovávání společných strategií z EU. Nebo třeba eh, máme eh, nyní šanci eh, být ještě konzistentnější. Třeba Euromed, zhromáždění Euromed byl velice instrumentální v dialogu této oblasti. Já chci vzdát hold Evropskému parlamentu za odvěrnou práci a za práci, kterou bude dále odvádět v tomto procesu a já vím z debat s prezidentem Šulcem, že on je odhodlán v tomto pokračovat. Jak víte, my pracujeme zejména eh, v Libii eh, na půdě tzv. káhirské skupiny. To byla iniciativa na spojení OSN, Africké unie, eh, Arabské ligy a ve spolupráci v tomto regionu. A my nyní máme skupinu, která skutečně podporuje naše úsilí a to, jak chceme pomoct eh, lidem v Syrii. Eh, naše eh, praktická podpora třeba spočívá v tom, že pomáháme Arab, lize arabských národů, aby se mohla lépe orientovat v situaci. Já také si myslím, eh, že eh, s Radou pro kooperaci eh, v zálivu máme také vynikající spolupráci, zejména v otázkách Jemenu. Já jsem měla velice plodné rozhovory s generálním tajemníkem této rady. Jejich cílem je posílení svazků a vztahů mezi členskými zeměmi a bylo jasně řečeno, že jejich integračním modelem je Evropská unie a e, samozřejmě se k nám obracejí pro radu a pomoc. Hovořil jsem také o e, organizaci pro islámskou spolupráci v rámci kontaktní skupiny pro Syrii. První zasedání o Syrii se konalo 23. února a od té doby sledují další setkávání. My také sledujeme situaci v Magrebu, zejména budoucí volby v Alžírsku. To jsou vlastně okolnosti, eh, za nich se odehrává tato spolupráce. Dále eh, měli jsme eh, setkání 5 plus 5 v Římě a to je také důkazem našeho, naší připravenosti pomáhat. A nyní se chci zastavit u některých klíčových záležitostí, o kterých jste hovořil. Nejurgentnější je Sýrie. Naší prioritou, jak víte, je okamžité zastavení násilností a neomezený přístup pro humanitární pomoc. A my nadále jednáme s Ruskem, s Čínou, s kolegy eh, v Radě bezpečnosti OSN. Eh, ta humanitární pomoc to je skutečně velice důležitá věc, ale výsledkem toho všeho musí být politické řešení. Eh, byla jsem 24. únoru, února na zasedání skupiny přátel Sýrie Eh, potom ještě na následné schůzce a vždy zazněla eh, potřeba stupňovat eh, mezinárodní tlak na tento režim. My také podporujeme práci Kofiho Anana, bývalého generálního tajemníka OSN a já jsem mu telefonovala a slíbila jsem mu podporu Eh, která povede k tomu, aby skončilo násilí a aby se eh, situace řešila politicky. Já eh, vítám výsledky setkání ministrů Ligy arabských národů a měla jsem také setkání se Sergejem Lavrovem. Zhodli jsme se na pěti bodech. Také sledujeme možnosti dodatečných sankcí, možnosti Eh, jde nám o politiku, která oslabí režim, nikoli v eh, obyvatelstvo. Eh, chceme posilovat vazby k sírské opozici a zdůrazňujeme potřebu inkluzivity, respektu demokratických principů ve všech opozičních skupinách. Je velice důležité, aby ta inkluzivnost byla mm, nosným tématem pro všechny opoziční strany. My máme e, nyní e, členské země, e, které ruší diplomatické vztahy a některé diplomaty zůstávají zatím v ambasadách jiných států. My skutečně sledujeme, jak situace dále se bude vyvíjet. Dále, pane předsedo, jste hovořil o situaci kolem Iránu a nukleární problematiky. Asi víte, že jsme se velice snažili o dosažení diplomatického řešení jednáním v rámci, eh, kterému jsme říkali E3 plus 3 a také s mandátem Rady bezpečnosti. 6. Eh, března eh, jsme dostali z Iránu odpověď od doktora Jaliho a ten dopis vám byl okamžitě také zaslán. A tam jsme Eh, my tvrdíme, že tady je třeba, aby skutečně Irán se eh, vyjadřoval k nukleárnímu programu a aby bylo otevřený. My jsme se eh, snažili tady neustále dostat Irán zpátky k jednacímu stolu. Dosáhli jsme jednotu na foru E plus 3, 3 plus 3 a probíhá velice robustní spolupráce se všemi kolegy a snažíme se zapojovat také třetí země, zejména ty, které jsou zainteresovány na této situaci a chceme, aby sankce e, byly naplňovány, poněvadž jsou mimořádně důležité. Také si uvědomujeme, že nedávné debaty s Iránem e, nás dovedly do situace, kdy e, snad skutečně bude možno obnovit jednání a Eh, viděli jsme, že političtí ředitelé z E3 plus 3 nedávno byli u mě a bychom mohli eh, pokračovat v tomto dialogu v následujících eh, nebo v minulých, několika předchozích minulých hodinách. Vím, že Evropský parlament činí velmi mnoho k tomu, aby poukazoval na to, jak strašná je situace v oblasti lidských práv v Iránu. Eh, my jsme mnohokrát volali pro eh, zrušení trestu smrti, třeba paní Sekina Aštiány, té se to týkalo, ale také další eh, žurnalisté a blogeři a také křesťanský pastor. Demarše Byli tady právě v Bruselu i v Iránu a my nyní víme o 61 případech, kteří jsou neustále Eh, utlačování v Iránu a my to nadále sledujeme. A možná ještě na závěr k Jižnímu Sudánu. Eh, tuto situaci budeme pečlivě sledovat. Je to situace, eh, kde se obáváme zhoršení. My tady k oběma Sudánům přistupujeme naprosto konsistentně. Naším cílem dosáhnout, aby obě dvě země byly schopny mírového soužití. Zdá se, že k určitému pokroku tady dochází. Prezident taky a aspoň nás dnes ráno v tomto smyslu informoval. E, velice chválím prezidenta Bekyho za jeho neutuchající úsilí a my potřebujeme, aby obě strany se dohodly, poněvadž je to ve vzájemném zájmu. A já jsem se jasně řekla panu prezidentovi, že ho chceme ve všem podporovat. Také s potěšením jsem konstatovala, že prezident jasně řekl, e, že e, Jižní Sudán chce přistoupit e, k partnerské dohodě s Kotonu. Já doufám, pane předsedo, že jsem postihla mnoho z toho, ale vím, z toho, o čem je třeba mluvit, ale vím, že je ještě mnoho dalších témat. Takže já bych prozatím ukončila svůj proslov a vracím vám slovo. Děkuji vám. Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. A zahájíme tady debatu. Máme přihlášenou celou řadu řečníků, takže v tuto chvíli bych chtěl požádat, aby se koordinátoři skutečně soustředili na to, aby hovořili každý dvě minuty. Potom budeme mít další dvě kola debaty, kdy budete mít každý čas pouze jednu minutu. Doufám, že to stihneme, protože jinak uh, budeme mít problém s tím, že ne každý bude mít možnost se vyjádřit. Takže prosím, první řečník. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, Lady Ashtonová. Doufám, že vás tu uvidíme ještě mnohokrát. I když chápu, že samozřejmě asi máte, byste mohla najít zajímavější způsob, jak trávit své narozeninové odpoledne než tu s námi. Nicméně dovolte, abych přes přešel k vážnějším tématům. Já jsem rád za vaše vysvětlení, pokud je o vaše eh, komentáře k eh, tomu útoku v Toulouse. Eh, myslím si, že vaše původní vyjádření asi bylo uh, skutečně překroucené a skutečně teď vidím, že váš záměr byl zcela jiný. Zítra budeme hovořit na semináři o dalších bodech, které jste zmínila. Nicméně chtěl jsem říci, že dnes jsme se setkali se s ministrem zahraničí Palestiny, který vyjádřil své znepokojení, pokud jde o ekonomickou krizi, protože situace eh, ohledně palestinského konfliktu eh, byla uvržena do pozadí eh, vzhledem k událostem arabského jara a tak dále. A eh, zmínil také dopis eh, izraelskému premiérovi, který se snaží o vyjádření základní myšlenky a toho, že eh, mírový proces jaksi pokulhává. Mohla byste nám, prosím, o tom něco říci? Dále pokud jde o Sýrii, tak eh, se zdá, že eh, Rusové nadále jsou toho názoru, že prezident Assad je legitimním prezidentem, nicméně uh, Arabská liga teď pracuje na svém plánu uh, ve spojení s Kofi Ananem, bývalým uh, generálním tajemníkem OSN a uh, Myslíte si, že ve spolupráci s Rusy se nám podaří eh, zastavit to zhoršování situace v Sýrii a dále Irán? Eh, britský premiér společně s prezidentem Obamou vydali společné prohlášení, které hovořilo o eh, tom, že jaksi prostor pro mírové řešení se zmenšuje. Takže pokud jde o Irán a sankce a o tuto situaci, tak souhlasíte vy s vyjádřením pana prezidenta eh, Obamy? Prosím, paní Gomez, vítám vás, Lady Aštanová. Chtěla bych přivítat vaše prohlášení o tom, že bude brzy jmenován eh, zástupce představitel pro lidská práva. Myslím si, že to bude velice důležité pro to, abychom zajistili, že Evropská unie skutečně bude konat strategicky, pokud jde o lidská práva, že skutečně už to přestane být jenom o řečnění. Myslím si, že to je velice zásadní především v době, kdy vidíme, že skutečně finanční krize eh, nám, nás ohrožuje i v této oblasti. A to nejenom kvůli ekonomické situaci jako takové, ale i vzhledem k tomu, že ztrácíme hybnou sílu, potřebujeme, abych, abyste byla skutečně aktivní. Moje otázka se týká Iránu. Já jsem eh, zaznamenala, co jste říkala, samozřejmě se snažíme, eh, tady oceňujeme vaše úsilí na dnes toto téma zpátky na stůl, ale pokud jde o USA a Izraeli, tak co řekneme iránským občanům, pokud jde o tyto sankce, které samozřejmě nejsou zaměřeny proti ním, ale přesto tu jsou. Já, pokud jde o Rusko, myslím, že Bismarck uh, jednou řekl, že Rusko není nikdy tak silné nebo slabé, jak se zdá. Teď se situace možná mění. Putin se tady vrací do prezidentské nebo bývalé carského křesla, ale uh, Chci se zeptat, jestli budeme mít nadále strategický přístup, evropský strategický uh, přístup, nebo jestli nadále budeme pouze ve vleku ostatních zemí. Pokud jde o Libii, já myslím, že byste vykonala velice důležitou práci, když jste otevřeli tu eh, kancelář v Bengází. Nicméně teď je tady myšlenka společného evropského konzulátu v Bengázi. Já doufám, že toto skutečně dopadne, že tam skutečně bude tento konzulát. Je to velice důležité. A také chceme vidět evropské zastupitelství v Tripolisu, v Libii. To bude naprosto zásadní věta, tak eh, věc, abychom mohli eh, podporovat kapa- eh, budování kapacit, protože teď skutečně není čas. Budou volby v červnu a do té doby musíme udělat všechno. Podporu Eh, těchto voleb a podporu všech těch, splnění všech těch cílů, které jsme si řekli v Lodině, eh, ochranu hranic, eh, vybudování občanské společnosti a tak dále a tak dále. Takže skutečně doufáme, že všechna ta práce, kterou jsme doteď udělali, že ji nestratíme, že o ní nepřijdeme. Děkuji. Děkuji, paní Mejc. Děkuji, pane předsedo. Paní Baronko, především vám blahopřeji k narozeninám. A za druhé chci říci, že jsem včera byla přítomna na eh, konference mladých UNRA a slyšela jsem váš projev, takže mohu skutečně z první ruky potvrdit, že jste nikdy neřekla nic o tom, eh, tedy nic takového, co potom možná naznačil eh, izraelský předseda. Eh, zdá se, že skutečně velice zásadně nepochopil vaše připomínky, takže to jsem chtěla říci a chtěla jsem říci, že jeho připomínky, potom jeho komentáře k vašemu vyjádření byly velice nevhodné. Dále bych chtěla hovořit o Egyptě. Myslím, že už jsme projevili svoji dobrou vůli v tom, že chceme pomoci Egyptu, nicméně za několik posledních týdnů a měsíců došlo k vývoji, především v oblasti lidských práv, eh, který je velmi znepokojivý. Eh, vojenské soudy nadále soudí civilisty. A někteří lidé jsou persekvováni, trestáni velmi tvrdě za to, že údajně urazili armádu. A proto si můžeme v tuto chvíli eh, klást eh, otázku, zda skutečně se podaří vybudovat tam něco, co připomíná demokracii. My nadále samozřejmě chceme pomáhat egyptskému lidu, ale na druhé straně nemůžeme eh, jaksi popírat nebo ignorovat to, že se dějí i věci, které jsou kolikrát horší než to, co se dělo za Mubaraka. Pokud jde o Sýrii, tak tady máme takový ten dvojaký přístup Ruska, Stá se, že teď, teď tady existují obvinění eh, z toho, že Rusko dodávalo zbraně Syrii a na druhou stranu tady teď máme eh, snahy o dosažení příměří ze strany Ruska, takže můžete nám říct něco více k vašemu přístupu, pokud jde o Rusko v této otázce a dále. Moje sousedka mě požádala, a já ji ráda vyho, vyhovím, zda byste nám mohla říci více o svém hledisku na uh, situaci zemí ve Střední Asii. Děkuji. Paní Lunáček, Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla jménem eh, skupiny Zelených poblahopřát k vašim narozeninám, narozeninám a poděkovat vám za to, že jste dnes s námi. Pokud jde o představitele pro lidská práva, to je něco, co velmi oceňujeme. Pokud jde o lidská práva, tak se vás také chce zeptat tak vás také chci požádat o to, eh, aby i když v budoucnu tady bude takový vysoký představitel pro lidská práva, abyste i vy nadále velmi důrazně promlouvala do této oblasti, protože my víme, že eh, my jsme vydali usnesení ke Kazachstánu, Eh, v okamžiku, eh, v okamžiku, když jsme to udělali, tak skutečně došlo k propuštění našeho zástupce z vězení, takže vidíme, že to skutečně účinkuje. Pokud jde o Sýrii, eh, ano, vy tam jednáte o přístupu pro humanitární organizace a tak dále, ale nedávno došlo k tomu, že lidská, pardon, ruská loď se zbraněmi, která mířila k odpůrcům Asadova režimu a byla zadržena kyperskými úřady, mířila do Sýrie a já jsem ještě neviděla z vaší strany z vaší strany žádné vyjádření, protože Kypr, nový členský stát, nechal tuto loď nakonec pokračovat ve své cestě e, k těmto podpůrcům e, Asadova režimu. Já jsem o tom z vašich úst ještě nic neslyšela. Myslím si, že bychom to měli rozhodně odsoudit. Další věc se týká Balkánu. Jde o dialog mezi Srbskem a Kosovem konečně tam došlo k nějakým výsledkům, k nějakému pokroku. Nicméně, a tady bych chtěla poděkovat vám a panu Kuprovi za to, co jste udělali v tomto směru. Nicméně ono to ještě nestačí. Musíme se k tomu vrátit, musíme se vrátit k těmto jednáním po volbách v Srbsku, ale mám velké obavy z toho, že jako Evropská unie nejsme dostatečně sjednocení. I při vší té politické podpoře pořád máme pět členských států, které ještě čtyři roky po prohlášení nezávislosti Kosova Kosovo neuznávají jako samostatný stát. Takže co můžete vy udělat, co vás chci zeptat, eh, proto abyste těchto pět členských států přesvědčila, aby uznali Kosovo. Děkuji. Děkuji. V tuto chvíli musím říci, že můžeme už tuto chvíli, musíme tady, pardon, uzavřít seznam řečníků. Myslím si, že už tuto chvíli nestíháme. Dále pan Tanok, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní Baronko, i já bych bez mikrofonu. Já jsem si vyslechl ty nepřátelské připomínky v, izraelským, eh, v izraelském tisku, opět bez mikrofonu. Omlouvám se, pořád se mi to vypíná. Já si skutečně myslím, že jste byla eh, nepochopena bez mikrofonu. Hello, is that... Prosím, funguje to? Ano, omlouvám se. Chtěla jsem říct, že jste byla skutečně velmi nepochopena. Já tam asi budu muset ten prst nechat na tom, eh, na tom tlačítku. Opět bez mikrofonu, bohužel. Ano, dobrý den ještě jednou. Nevím, co jste všechno slyšeli, ale chtěl jsem prostě říci, že jste byla skutečně nepochopená ve svých připomínkách a tam bych vám chtěl, samozřejmě chce vyjádřit svoji účast eh, všem rodinám zavražděných obětí ve Francii. Doufám, že samozřejmě ten sériový vrah bude eh, pohnán před soud. Chtěla bych, eh, chtěl bych také souhlasit s tím, co říkala paní Nates Eh, pokud jde o to eh, arabské jaro, ono už přešlo k arabské zimě kolik, eh, v mnoha případech. Teď skutečně v Egyptě například dochází k velmi závažné situaci, pokud jde o koptské křesťany, takže musíme zabránit tomu, aby, aby tam došlo k, nějak, k uznání nějaké ústavy založené na šítském šaria právu. Dále se chci zeptat, zda bychom mohli znovu nastavit smysluplný dialog, tak abychom mohli skutečně všechny přivést zpátky k vyjednávání. Musíme udělat něco pro to, abychom také uh, uklidnili izraelské partnery, protože tam skutečně v této oblasti jsou velmi nestabilní režimy. A teď se přesunu zpátky do Evropy k Ukrajině. Chci se zeptat, co bychom mohli ještě udělat, pokud jde o uh, dal, pokračujícím uvěznění paní Timošenkové. Uh, a ostatních ministrů, kteří podle mého názoru skutečně jsou obětí selektivní justice, selektivní spravedlnosti režimu prezidenta Janukoviče. Takže co můžeme udělat pro to, aby byla propuštěna paní Timošenková? Dále se vrátím ke svému vlastnímu eh, městu Londýnu a somálské konferenci, která tam se konala před několika týdny. Eh, my jsme dnes měli eh, zajímavé rozhovory s představiteli Somálska. Já myslím, že toto by mělo být velkým cílem, velkou prioritou naší zahraniční politiky, tak abychom eh, se pokusili najít nějaké dlouhodobé stabilní řešení, eh, tak aby se v Somálsku podařilo najít nějaké stále řešení. Já myslím, že paní eh, Luňáček má asi podobně silné stanovisko, pokud jde o uznání samostatnosti Somalilandu například, jako uznání Kosova. Takže já bych se vás chtěl zeptat na váš názor na somálskou konferenci. A dále, pokud jde o zahraniční službu, už se omlouvám, přesáhl jsem čas, ale bohužel jsem na začátku měl technické problémy. Já bych chtěl ještě přivítat tu skutečnost, že se chysta, snažíte o nějaký takový audit eh, bilaterálních vztahů eh, Snažíte se zhodnotit, zda by nebylo možné trošku ušetřit, pokud jde o zahraniční službu a chce se zeptat, zda mi to můžete potvrdit. Eh, zda mi to můžete potvrdit, protože jsou tady určité skeptické názory, pokud o to jde. Děkuji. Paní Lézing. Děkuji. Omlouvám se, nejdřív jsem to přespě- přeslechla. Děkuji za to, že můžu položit své otázky. První otázka se týká Líbie. Paní Ashtonová, jsou tady nejrůznější eh, humanitární organizace, Červený kříž, Lékaři bez hranic a další informují o mučení eh, zadržených, zatčených osob. Human Rights Watch hovoří o různých místních eh, milicích a bezpečnostních složkách které provádí eh, své volně různá zatčení a eh, mučí lidi elektrošoky, někdy je umučí i k smrti. Mám proto mnoho příkladů a myslím si, že za určitých okolností eh, tady z toho, nebo je, je známo hodně toho, jak to tady vypadá. Ehm, a e, byl tady také veřej, útok veřejného činitele proti homosexualitě, popíral vlastně univerzální práva e, lidí, hovořil, že konzultace v oblasti e, práv nebo vůbec potřeb homosexuálů spochybňují lidství mě by zajímalo, jestli jste si vědomá těchto věcí, jestli jste informovaná a jaká opatření Evropská unie plánuje, aby zabránila no, tomuto mučení a zraňování lidských práv. Plánujete se také obrátit na Radu bezpečnosti OSN? Jste si vědomá toho, že za těchto okolností eh, přechodná rada v Líbii může být pořád ještě uznána jakožto partner? Myslíte si, že je to možné? Potom otázka k Sýrii. Jak odhadujete opozici v Sýrii? Mně se zatím nikdy nepodařilo udělat si určitý obrázek o tom, jaké jsou tady opoziční cíly. Eh, přes NATO a eh, další bylo informováno o tom, že v Sýrii eh, byla založena nová opoziční koalice. Mě by zajímalo, jak odhadujete toto uskupení a kdo jsou vlastně kontaktní partneři opozice v Sýrii, na koho se Sýrie obrací. To je pro jedna, nebo v, kdo jsou kontaktní partneři v opozici, protože to je velice důležité pro, um, také pro odhad situace toho, co mnozí vnímají jako občanskou válku. A zajímalo by mě, jestli i vy odhadujete tuto situaci jakožto občanskou válku. Ne. Teď bych chtěl otázky ukončit. Nebo omlouvám se, že jsem vás přerušil, ale vy jste hovořila eh, o půl minuty déle, než bylo dovoleno a já už teď budu opravdu eh, striktní. Slovo má pan Belder. Děkuji, pane předsedo. Paní Eštonová, Chtěl bych vám srdečně poblahopřát k narozeninám a mám na vás tři otázky. Eh, poslední dobou, a pokud jde o severní Irák, tak se velmi často hovoří o tom, že jsou tady snahy Kurdů o národní sebeurčení a kurdská menšina v Turecku, Sýrii, Iráku a Iránu se chce sjednotit, chtějí vytvořit eh, něco jako Velký Kurdistán, co souvisí také s vývojem arabského jara. A mě by zajímalo, jaký máte pohled na toto úsilí. To je přece politický dynamit, politická výbušněna pro Blízký východ. Jak to vnímáte? Jak vnímáte toto nové úsilí Kurdů? Další otázka. Vaše úsilí, eh, které se týká eh, situace lidských práv v Iránu, samozřejmě sleduji, ale musím říci, že eh, mě znepokojuje situace pastora Justufa Nadagányho, který byl odsouzen k smrti. Mohla byste něco říci k tomu, jak to vypadá? Je to velice aktuální otázka. A třetí otázka souvisí také s Iránem. Iranští vyjednavači eh, jsou velmi dobří v odsouvání vyjednávacích eh, schůzek. A když se vyjednává, je to skutečné vyjednávání, čas utíká a, eh, a práh pro čas, čas utíká a vyvíjí mm, zbraň a je potřeba něco dělat. Eh, dále eh, situace v Sýrii, eh, pardon, v Iránu, byl obsazen Homs, bylo zde krvo pro lidí a mě by zajímalo, jestli máte nějaký vliv na režim Asada, abyste zabránili této situaci. Eh, děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, nejprve bych vám chtěl poděkovat, protože jsem prvním francouzem, který dnes odpoledne hovoří. Chtěla bych vám poděkovat za vaše slova, kterými jste mm, eh, vyjádřila své politování nad situací v Toulouse. Ehm, bylo to velmi vhodné. Chtěl bych se zmínit o třech eh, krizích eh, v oblastech, které bychom mohli označit za periférie, ale eh, Evropská unie je tam angažovaná. Jedná se o Sahel, o Líbii a africký roh. A v těchto oblastech by Evropská unie měla mít globální přístup. Vy jste ta, která zastřešuje ten globální přístup a kdo ho podněcuje a pokud ty, a zároveň jste také zodpovědná za naši politiku eh, společné obrany. A pokud jde o strategie, které jsou připravovány a které by měly být realizovány v těchto krizových oblastech, tak ten přístup podle mého názoru není dostatečně globální. A pokud aspekt rozvoje a ekonomický aspekt je i nadále zohledňován, myslím si, že bezpečnostní aspekt je opomíjen a nehovořím ani o vojenském aspektu. V těchto třech oblastech, například v oblasti Sahelu, tam bojují proti trestné činnosti a v Líbii místní aktéři požadují naléhavě zásah eh, nebo zohledňování eh, bezpečnosti eh, v našich politikách, které směřují tímto směrem. Takže mě by zajímalo, nebo chtěla bych vás vyzvat, aby se tady přemýšlelo globálně a aby se některé oblasti neopomíjely, protože je potřeba no, je také zohledňovat. Děkuji, paní Lochbíle. Děkuji, pane předsedo. Paní baronko Eštonová, Chtěla bych pohovořit o výsledky jednání Gimli k lidským právům. My velice to eh, vítáme, že tady má být eh, vysoký představitel pro lidská práva, politické prohlášení a příslušný plán, ale nemohu být spokojena s tím, jak má to prohlášení vypadat. Slyšeli jsme o tom, že tady bude prohlášení, eh, které schválí pouze rada a myslím si, že po Lisabonu a po těch diskuzích v parlamentu jsme přece udělali vše proto, abychom přijali společné prohlášení, mezi radou, komisí a parlamentem. A já bych vás chtěla požádat, abyste se v tomto směru angažovala. Možná, že byste eh, se mohla nad tím zamyslet, tedy nad tím, že by byla vytvořena skupina, pracovní skupina, ze třech, kde by byli zástupci ze všech třech institucí, které, a všichni by pracovali na tomto textu, který by měl být hotový v červnu. Myslím si, že kdyby se nám to nepodařilo, tak bychom propásli velkou příležitost, protože by se to odsunulo dál, třeba na prosinec a možná ještě dále. Myslím si, že to je velmi dobrý nápad, to bychom bez pochyby měli podpořit. Paní místo předsedkyně, máte slovo. Děkuji, Děkuji všem eh, za blahopřání k narozeninám a ještě důležitější možná je, že děkuji těm, kteří mi pomohli vyjasnit včerejší prohlášení. Eh, Bylo pro mě velice frustrující, že si lidé vykládali má slova tím způsobem, mm, jak zaznělo. Takže vám všem děkuji a pokud někdo z vás o tom bude hovořit veřejně, tak vám za to budu velice vděčná. Eh, padla tady celá řada otázek a já se pokusím na ně odpovědět. Od, mm, promiňte mi, pokud eh, něco opomenu. Pane Salafranka, vy jste začal a hovořil jste o setkání s panem Maliky, ministrem zahraničních věcí eh, Palestiny a šlo o dopis eh, panu Abbasovi eh, a, a zítra se setkám, setkám s těchními důstojníky a budeme se zabývat situací v této oblasti je tady mnoho zemí, včetně eh, Izraele, eh, kde tady byla snaha eh, podpořit vytvoření institucí v tomto státě tak, aby byli schopni ekonomicky se posunout vpřed a budeme pokračovat v další podpoře. Už jsme poskytli i finanční prostředky do budoucnosti a to samozřejmě je významné, i když samozřejmě nechci podceňovat tu výzvu, tak jak byla zmíněna je tady nějaký dopis od pana Abase, premiérovi, eh, panu Netanyahuovi a já si myslím, že je to snaha vymezit pozici a usilovat o vyjasnění, ale další podrobnosti nemám, nebyla jsem s nimi seznámena a samozřejmě nevím, eh, jaké bylo načasování eh, toho dopisu ale ty otázky, které tady byly položeny eh, k celému výrovému procesu na Středním východu, tak tady mohu říci, že eh, tady na tom pracujeme v kvartetu, eh, se, sejdeme se, ale pracujeme na tom také s ministry zahraničních věcí a s králem Jordánska, kde jsme úzce spolupracovali na tom, abychom hlavní vyjednávače neformálně abychom se s nimi setkali nebo aby se zkrátka tyto věci probrali. Takže podporujeme regionální přístup, lokální přístup a klademe eh, důraz na, na, na koordinované vyjednávání a samozřejmě zohledňujeme regionální kontext. Někdo tady hovořil také o Sýrii, o tom, co se tady děje, eh, také v souvislosti s Ruskem a my tady eh, s Rusy o tom hovoříme velice jasně. Eh, je potřeba tedy eh, zohlednit situaci, pokud jde o dodávání zbraní, protože jsou zneužívány a může je využít i režim nebo zkrátka jinak mohou být zneužity. A také to podporuje militarizaci celého konfliktu a my si myslíme, že e, něco takového se nikdo z nás nepřeje. Snažíme to, se to s Ruskem řešit a já budu i nadále v tomto pokračovat. Dále také s Ruskem e, pracujeme na humanitárních otázkách, to je také důležité. A víte, že Kofi Annan tady e, usiluje o angaž, o to, aby e, syrský režim zohledňoval humanitární potřeby lidu a e, my tady tedy se snažíme o tom jednat s Ruskem a i o těchto humanitárních věcech. Potom Irán. Um, vy jste tady citoval nebo uváděl zprávy a to, co bylo řečeno ve Washingtonu a moje role je tady naprosto jasná já, eh, pokud je o Radu bezpečnosti, mám eh, vést jednání s Iránem eh, v rámci E3 plus 3 a dělám to s naprosto jasným mandátem, s jasným účelem a všechno ostatní se mě netýká. Mojí prací je, abych jednala s cílem dosáhnout konkrétního závěru a budeme usilovat o další jednání a e, já k tomu budu přistupovat v tomto duchu, budu usilovat o řešení. Nemyslím si, že se to vše e, zvládne během jednoho e, jednání, nebo budu, budu o to usilovat. Paní Gomez, snažit se, aby členské státy byly, aby vysílaly mise, ano, to je velice důležité je podněcovat aby se angažovali v misích, eh, které eh, realizujeme. Já se setkávám s mnoha ministry, i s ministry obrany a je velice důležité, abychom plnili naše závazky a mm, když přijímáme nové závazky, mm, nové mise, tak eh, zkrátka je potřeba zajistit, abychom tam měli dostatečnou podporu. Pokud jde o Irán a sankce, už jsem se o tom vyjádřila. Je velice důležité, aby eh, byly přijímány sankce, které budou koncipovány tak, aby eh, Irán vyjednával, aby byl ochoten eh, začít vyjednávat. A je také jasné, že není účelem uplížit iránskému obyvatelstvu. Ovšem samozřejmě Především chceme, aby eh, skončil jaderný program a to je v souladu s naším cílem, aby svět byl bezpečný. Pokud jde o Rusko? Eh, eh, tak my máme samozřejmě strategický, strategický přístup a samozřejmě čekáme, že nastoupí nový prezident a my tedy mm, budeme chtít pokračovat v našich dosavadní činnosti Eh, určitě velká část toho připadá eh, panu eh, Barosovi a my budeme dále pokračovat nejenom ve spolupráci na ekonomických, ale také politických otázkách. To bude vlastně do jisté míry hm, hladkým pokračováním. Zároveň ovšem chceme více angažovat Rusko do mezinárodního dění, poněvadž toto je naše strategické partnerství, které vstupuje do hry a je velice důležité, co jsme a co nejsme schopni dělat spolu. Libie a Bengázi, já znám, eh, eh, jak vám, eh, že Bengázi je vaše srdeční záležitost a my určitě budeme věnovat Bengázi příslušnou pozornost. Konsolidace v Tripoli, to pro nás neznamenalo, že bychom chtěli zapomenout na Bengázi. My tam máme skutečně velice dobrého pracovníka, který Eh, odvádí skvělou práci v Bengázi a my určitě budeme nadále pokračovat se velice intenzivně angažovat v Bengázi. Tripoli je samozřejmě taky velice důležité. Paní Nejc, eh, také vám děkuji eh, za laskavá slova ke včerejšku. Egypt, to je obrovské, obrovská, obrovský zdroj obav, pokud se týče současného vývoje. My dostáváme zprávy mm, každých pár dní od eh, šéfa naší delegace na místě. My velice jasně říkáme, jak důležitá jsou eh, občanské organizace, svoboda, lidská práva jako pilíř, čili to je důležité a my to velice jasně říkáme, stejně tak jasně říkáme to, že je nutná jasná ústava, která bude chránit lidi a chceme spolupracovat s budoucím Egyptem na jeho budoucnosti ekonomické i politické. Egypt má před sebou obrovské hospodářské výzvy, víme to z našich kontaktů, eh, máme i ekonomická čísla, čili skutečně mají obrovské problémy před sebou a my tedy eh, velice dobře víme, eh, a také od našich lidí v Tunisku víme, že v Egyptu to bude daleko větší úkol, zejména ta ekonomická podpora, ale eh, my ho musíme podpořit také politicky. Je důležité, abychom tlačili, abychom podporovali a eh, musí být jasné, že skutečně chceme, aby se uskutečnila ta inkluzivní demokracie, o které všichni mluví a chceme také, aby byla podpora občanské společnosti a také žen v Egyptě. Nyní k Střední Asii. Jak víte, Arménie, Azerbajdžán, tam všude jsem byla a mám kontakty s těmito zeměmi. V současnosti se snažím o to, abychom si rozmysleli, eh, co máme tedy dělat eh, v tomto regionu. Eh, jak tedy, aby náš diplomatický servis tam byl efektivnější, lépe rozmístit delegace, máme také dobré kontakty s Kyrgyzstanem a dalšími zeměmi. Ale nebudu předstírat, že jsem schopna definitivně odpovědět, eh, jak bude dále přesně vypadat náš postup. Eh, my tam už skutečně máme nějakou odvedenou práci a já doufám, že to bude pokračovat dále, protože toto je velice významný region z našeho hlediska. Paní Luňáček, lidská eh, práva, tedy určitě zástupce pro lidská práva, to určitě nebude nějak na úkor mé práce, prostě je to výraz toho, že přikládáme lidským právou, právům eh, velkou váhu a máme spoustu příležitostí, jak toto rozvíjet eh, při působení Evropy ve světě. Pro mě to je dodatečný zdroj, který skutečně velice nutně potřebujeme, abychom tady měli výsledky a já eh, tedy doufám, že nám to do budoucna bude. Já už jsem se k Rusku a k Syrii už eh, tedy eh, vyjádřila eh, ta zásilka zbraní, tak to samozřejmě je pro nás velkou obavou. Byli bychom rádi, kdyby od toho Rusové upustili. Nyní Srbsko a, pardon, to bylo o Eh, ruské lodi, ruských lodích, která byla ponechána, ponechány byl průchod kyperskými vodami. A takže ruská, ruská, ruské lodě, eh, které podél Kypru zběřovaly k Syrii, ano, tak to skutečně české země eh, k tomu Eh, se něco ptali a české země, jak víte, to je zcela jejich kompetence. A já tedy musím říci, že sankce musí být eh, plně implementovány a o tom se budeme dále bavit. Čili prostě tak to říkám. A já se omlouvám, já jsem zcela dobře nerozuměla vaší otázce. Nyní Srbsko-Kosovo. To je otázka významného dialogu Eh, je to významné, protože tady můžeme dosáhnout historického přelomu. A já vím, že tedy eh, k implementaci se jede přes Bombay. Mnozí si nepřejí, aby eh, tento vývoj měl úspěch. My víme, že to bude ještě těžké a jsme odhodláni tomu věnovat příslušnou energii. Já tedy panům, panům Tačím a Hadžimu držím palce, poněvadž je to jejich osobní politické odhodlání a my eh, víme, že pro oba dva z nich je důležité udržování vztahu s EU. Zřejmě u ministerského předsedy Tačeho eh, jsme tedy eh, viděli, že třeba takové věci, jako obchod je velice důležité a tam vidíme pokrok. No a hm, pokud se týče toho uznání nebo ne, no to je na vašem rozhodnutí, nebo je to na rozhodnutí Eh, pro mě je, myslím, důležité to, že je třeba posilovat vztahy s Kosovem eh, a že tedy eh, Kosovo se v budoucnosti stane části Evropské unie. A 27. souhlasí, že jakmile dojdeme k závěrům obecné rady, tak to bude bez námitek. Určitě se shodneme na tom, že chceme, aby se Kosovo přibližovalo EU, a bude to mít eh, velké přínosy. Jedno, některé země se rozhodly, že neuznají jeho nezávislost z různých důvodů. Eh, podle mě ale toto je o budoucnosti Kosova, budoucnosti s námi. Eh, pane Tanoku, děkuji vám za vyjasnění a vy víte, znáte mě, víte, jakým způsobem se vyjadřuji. Otázka koptské komunity je eh, vysokou prioritou a nejenom tedy Gimniku, eh, kde tedy tam eh, ta debata vlastně začala. Ta byla ta otázka svobody vyznání a víry. A víte, že to máme také v závěrech. Také jsme se tam soustředili na inkluzivitu, na svobodu víry, možnost pokojného soužití komunit. To je důležité a v tom chceme pokračovat. Chceme vést nadále bilaterální eh, dialog se zeměmi, kde toto je velký problém. Samozřejmě, že existují také mírové iniciativy, už deset let to bude eh, v Dubnu a eh, my hovoříme s mnohými zeměmi a snažíme se přemýšlet o budoucnosti. A zejména tady s těmi, které se angažují nejvíce protože eh, teď je to příležitost, abychom se zamysleli nad tím, čeho bylo dosaženo a přemýšleli také o budoucnosti a já myslím, že v několika příštích týdnech eh, bude vědět víc o tom, eh, jak chtějí pokračovat. Já jsem se minulý týden setkal s ministrem zahraničí Ukrajiny. Bylo to v Praze, panem Klišenkem. Bylo to součástí východního partnerství. Při každé příležitosti říkáme vždy to samé sice, že Julie Timošenko, ale nejenom ona, že s ní musí být řádně zacházeno, že si eh, zaslouží spravedlivý proces. A my to zdůrazníme neustále, neustále a budeme pokračovat dále. Ale nejenom my, ale víte, že také mnohé členské země se snaží to také rozřešit. Eh, Ukrajina Ukrajině musí být jasno, že může s námi dále spolupracovat. Máme dohodu o partnerství, máme možnosti budovat velice pevné vztahy a vědí, jak vypadá politická realita. Eh, také jste eh, hovořili o eh, vašimi s týmem tedy našich zástupců a já tedy věřím, že eh, tito lidé skutečně budou moci dál dále pokračovat eh, v dané práci. A eh, nyní vždycky, pokud se týče té rady, tak tam se vždycky, jak se na jejich zasedáních se prostě hovoří o tom, jak by měla dále vypadat spolupráce, jak by se dá zlepšovat a tak dále. Není tam nic tajného. Hovoří také o infrastruktuře, jako máme eh, v jednotlivých zemích a skupinách zemí. Třeba eh, máme určitý areál v jižním eh, Sudánu, kde může spolupracovat více členských zemí. Čili je to prostě infrastruktura a mm, daří se nám tam dosahovat synergii. Je to prostě, nebo není to nic, co by přesahovalo rámec Lisabonské smlouvy v žádném případě. Paní Lesing? Libie, já už jsem o tom něco řekl a e, přechodná rada, prozatímní rada, e, je skutečně prozatímní radou a teď je třeba e, postoupit dál a vy víte, že my se s vámi snažíme být v kontaktu a udržovat je na dobré cesty. Víte, že máme určité potíže v některých regionech Libie a v Sýrii, tam se také hovořila o opozici, já bych eh, nerada eh, se tady pouštěla do detailního popisu situace, ale my v současné době eh, se angažujeme ve vztazích se všemi opozičními silami, tak abychom měli opravdu konsensuálně inkluzivní přístup a v tom chceme pokračovat. Pane Beldre, k severnímu Iráku. Já nevím, eh, eh, jestli právě takto lze tu situaci popsat. My se eh, skutečně snažíme s nimi jednat o těmi nejdůležitějších věcech. Momentálně je to Kampaša. Snažíme se spolupracovat s iráckou vládou ve všech otázkách a ono to samozřejmě souvisí také s, energi- s energetikou, ale to jsou prostě docela, docela oddělené okruhy otázek. Irán, eh, eh, Iránci tedy k tomu měli eh, jaksi takový zvláštní pojem. Já myslím, že my jsme schopni se s doktorem Jalilim něčem domluvit podle toho, jak na základě odpovědi, jak dopadne, tak podle toho se možná sejdeme a budeme hovořit. Ale naše hovory mají smysl a je důležité, aby to bylo všem jasné a velice rychle, že to skutečně má svůj cíl. A toto je základ, se kterého těmi vycházet. My tedy respektujeme Irán, ale při vší úctě chceme, aby bylo jasno, aby se věci pohly. Pan Donžo, eh, děkuji vám. Eh, Afrika, Libie, globální přístup. Ano, my skutečně Eh, musíme být poněkud rychlejší eh, ve výsledcích naší strategii k Sahelu. Tam máme strategii velice dobrou, ale implementaci je třeba urychlit. Africký hroch, tam máme skutečně konzistentní přístup a musíme se snažit o to, aby všechno účinně fungovalo. A v Libii tam je třeba, abychom spolu s členskými zeměmi a institucemi toho dosáhli maximum, eh, zejména v těch nejpalčivějších problémech, takže já s vámi prostě souhlasím. A paní Gottleiber, eh, politické deklarace, ano, já se velice ráda eh, zapojím, ale já samozřejmě nemohu šest měsíců vyjednávat o tom či onom slově. Lidská práva, to je živý organismus, čili pokud se nám podaří pokročit před, to bude skvělá věc. Děkuji, už nemáme mnoho času, takže prosím, držte se striktně té jedné minuty a slovo má paní Munis. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Lady Aštnové za to, že k nám přišla a já se vrátím ještě ke střednímu východu. Budu velice konkrétní. Uh, jak se aplikuje koncept víc za víc, pokud je o Izrael? To znamená, eh, pokud je o dohody, která se, o dohodu, která se týká farmaceutických výrobců a tak dále, tak eh, Evropská delegace podává zprávy, eh, které se týkají Palestiny a Izraele a hovoří se tam o nedávných demolicích které, což ukazuje na to, že eh, to mírové jednání tam prostě je úplně paralizované. A vzhledem k současné mezinárodní krizi eh, trpí i obchod. A vzhledem k tomu, že Rusko také posílá zbraně do Sýrie, tak se zdá, že Eh, po USA je teď Evropská unie druhou největší jaksi mm, postavou, figurou na tomto poli. Existují také obvinění, že Izrael zbrojí, pardon, další řečník má slovo. Děkuji. Paní vysoká představitelko, já mám pro vás dvě otázky. Minulý týden jste přivítala zvolení nového předsedy ehm, Moldavské republiky po politické krizi a ve svém vyjádření jste uvedla, že toto usnadní nalezení řešení toho transněsterského konfliktu. Takže co k tomu ještě můžete prosím dodat? A druhá otázka. Vím, že jste nedávno navštívila Norsko, Finsko a Švédsko a jako zpravodaje pro Island bych si rád vyslechl váš názor na arktické téma a chtěl bych se zeptat, zda jste také hovořili o Islandu. Děkuji. Děkuji. Moje otázka je velice prostá. Vzhledem ke krizi jsem tady. Vzhledem ke krizi Myslíte si, že jsou členské státy teď eh, spolupracují lépe nebo hůře, pokud jde o zahraniční politiku, zahraniční politické otázky? Děkuji. Mr. Chip. Pan Chip. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku, která se týká toho názoru, který jsme tady slyšeli, který se týkal sankcí a jejich vztahu k lidským právům. Máme tady velice jasný příklad v Bělorusku například. Tam sankce, jak se neměly vůbec žádný efekt. Takže se chci zeptat, co můžeme udělat pro to, abychom zajistili, že všechny na porušování, především porušování v oblasti lidských práv, že je skutečně můžeme zastavit, že je můžeme zabránit. A další téma se týká také Běloruska, týká se minimálních standardů, které jsou porušovány, jako například nedávný případ trestu smrti, toho, že rodiny nebyly, neměly možnost vůbec pohřbít třeba ani členy uh, svoje příbuzné, kteří byli popraveni. Oguland. Paní Oguland. Thank you, Chairman. Uh, Lady Ashton. Děkuji, pane předsedo. Lady Ashtonová, prosím, tady jsem. Moje otázka se týká vztahu Evropské unie a Ruska. A Chtěla bych se zeptat, jak je váš názor na takový komplexnější politický přístup Evropské unie ve vztahu k Ruské federaci. Já musím říci, že skupina ALDE byla poměrně překvapena vaším rychlým a poměrně uh, kladným přivítáním zvolení eh, pana Putina. A zároveň, když předseda tohoto parlamentu, pan Schulz, byl mnohem střídnější ve svém, eh, ve svém vyjádření, pokud ne přímo kritický. A později Evropský parlament přijal eh, velice jasné usnesení, které minulý týden v Štrasburku přijal AFET, výbor AFET, a tam se hovořilo o tom, že tyto volby nebyly vůbec spravedlivé, takže já bych eh, se vás chtěla zeptat na to, jestli by neměl být komplexnější, jaksi koherentnější přístup k Rusku. Paní Kronberg. už odešla. Takže pan Campbell, Mann. Paní Baronko, já jsem se vás chtěl zeptat na Falkanské ostrovy. Argentina je stále eh, agresivnější na těchto ostrovech, protože ono se blíží 30. výročí argentinské invaze a je to takový klasický nástroj eh, k tomu, aby odvedli eh, pozornost od ekonomické krize a 30% inflaze a tak dále španělské eh, lodě tam jsou eh, obtěžovány, jsou zastavovány lety a tak dále. Nicméně eh, tento nárok Argentiny na suverenitu je prostě směšný, protože už z roku 1592 je historie úplně jinak. Už 200, už pardon, přes 200 let eh, jsme byli přítomní ještě dřív, než Argentina vůbec existovala, takže teď je tam takové ta, taková to úroveň eh, nepřátelství, takže se chci zeptat, zda bychom nemohli třeba pozastavit eh, dohody, obchodní dohody mezi Evropskou unii a Argentiny, která se týká například hovězího a tak dále. Takže se chci zeptat na toto a zda chcete také něco takového vznést ve vztahu s paní předsedkyní. Já se obávám, že nemůžeme podpořit sankce, které by se týkaly argentinského hovězího, říká pan předseda. Paní Povskut. Děkuji, pane předsedo. Já bych navázala na to, co řekl před chvílí kolega, k postavení křesťanů v Iráku a v Syrii. Jsou tam nadále problémy pokud je o poslední události a, a situaci křesťanů v těchto zemích. A druhá věc, vy, vy jste ve svém úvodu řekla, že lidská práva jsou takovým neustálým tématem, která se prolíná evropskou politikou. Já bych vám chtěla poděkovat za vaše osobní zaujetí v této oblasti, především pokud jde třeba o Afghánistán. Tam jde o na, třeba ženy, které byly neprávem uvězněny a tak dále. Nicméně já se chci zeptat na následující. Vy jste hovořila o tom zvláštním představiteli pro lidská práva a o akčním plánu, nicméně on je tady takové, takový určitý tlak mezi ambasádami a misemi a o tom, že musí jaksi udržovat nějaké příměří s místními orgány. A nevím, jestli, protože tam je takové, takové, takový rozpor. Takže paní Sargentini má dále slovo. Děkuji, pane předsedo. Lady Jašnová, vy už jste v této funkci dva roky. A samozřejmě všichni vás mohou kritizovat, jste snadno kritizovatelná, a já si říkám, zda je vůbec možné, abyste eh, se mohla věnovat všem těm tématům, která pod vás spadají. Vy cestujete po mnoha zemích, hovoříte o mnoha eh, tématech, eh, jezdíte do zemí, které, které se týkalo arabské jaro, třeba Sýrie. A otázka je, zda vůbec vysoký představit, vysoká představitelka a místo předsedkyně komise, tedy vy, zda můžete být eh, takovou zahra- ministrní zahraničí. Otázka je, jestli vůbec může být nějaká, nějaká soudržnost v rámci naší uh, zahraniční politiky, protože něco zase dělají komisaři třeba pro obchod a tak dále. A obchod a uh, politika rozvoje, to prostě musí souviset také s uh, zahraniční politikou. Další řečník, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já musím přivítat to, že paní baronka skutečně cestuje tolik, protože navštívila i Brazílii a Argentínu, takže se vás chci zeptat na vyjednávání mezi Evropskou unii a Mercosurem. Minulý týden proběhlo osmé kolo rozhovorů od madridského samikotu v roce 2010. Takže se chci zeptat, zda podle vašeho názoru je pravda, že obě strany vysloví svoje nabídky ještě do léta. A jestli existuje nějaká hypotetická možnost toho, že dosáhneme dohody ještě předtím, než proběhne summit v lednu příštího roku. Takže eh, byl bych eh, rád, kdybyste mohla to říct co nejkonkrétněji. Děkuji. Martin Hahn. I'm sorry, I was... Paní místo předsedkyně, omlouvám se, mě to trošku překvapilo. Já jsem ještě přemýšlela o té poslední otázce, ale v pořádku. Ještě jsem přemýšlela a omlouvám se za pauzu. Paní Muněs, vy jste zahájila a hovořila jste o té strategii MoF MO, Izraeli a farmaceutických výrobcích. Ale to není žádná aktualizace toho, co jsme dělali dříve. Ono to celé začalo už v roce 2005 pardon, v rámci akčního plánu EU Izrael a to je právní základ, je to součást té dohody asociační a budeme vyjednávat podobně i s dalšími zeměmi v následujících letech. Takže je velice důležité, abychom v tom neviděli něco, co to není. Takže skutečně to není žádný nadstandard, žádná nadstavba. A já to říkám neustále, už od začátku, pokud jde o ty eh, osady tak jsou nelegální, mělo by se to zastavit a ti obyvatelé by se skutečně měli přesunout do míst, kde mohou žít bezpečně a v míru dlouhodobě. Pan Práda se ptal na Moldavu, na to, zda by bylo možné tam najít řešení toho konfliktu. Eh, v únoru bylo v Dublinu jednání a příští jednání bude v Dubnu v Vídni. A ano, my chceme prohloubit spolupráci s našimi mezinárodními partnery a především s Ruskem, pokud jde o tuto oblast, protože myslím, že pokrok by skutečně vyslal velký, velmi silný signál. Já doufám, že když už je teď prezidentský úřad obsazen, takže k tomu dojde. My jsme také rozvíjeli takové, takové um, rozvíjení důvěry přímo v terénu Snažili jsme se na tom pracovat, podporovat především občanskou společnost v tomto regionu. Takže ano, chceme mít silnější základy přímo v terénu, chceme podporovat eh, tu hybnou sílu, která tam je a doufám, skutečně se nám podaří dosáhnout tohoto výsledku co nejdříve v nejbližší budoucnosti, pokud to samozřejmě bude možné. Také jste se ptal na můj, uh, moji cestu do arktické oblasti. Vy víte, že na tomto skutečně uh, pracujeme, že se snažíme dosáhnout pozice stáleho zástupce v těchto vyjednáváních a je to velice zajímavá oblast pro nás a důležitá. Nejenom proto, že některé naše členské státy jsou členskými státy tohoto uskupení, ale protože tam jde také o eh, těžbu eh, minerál, eh, nerostných strojů, že je to velice křehká oblast, že místní původní národy také to vidí ze svého hlediska a já jsem se proto tam také vydala. Šla jsem skutečně, jela jsem co nejdále na sever, co to šlo. Eh, skutečně jsem tam hovořila i s vědci v severním Švédsku. Viděla jsem tam výzkum vědecký. Bylo to fascinující, velice zajímavá návštěva. Bohužel jsem nemohla cestovat až do, na Island, ale je skutečně důležité, abychom měli velice silnou, eh, robustní politiku v této oblasti, protože tato oblast bude pro nás budoucnu stále důležitější. Naše členské státy více méně spolupracují v současném hospodářském klimatu a myslím se, že jsou o něco více ochotné ke spolupráci. Já vám řeknu, proč si myslím, že to tak je. Já si myslím, že eh, Vzhledem k hospodářské situaci členské státy konečně vidí, jaká je hodnota ve vzájemné spolupráci. Myslím, že se jim líbí ta myšlenka, že je tady někdo, kdo předsedá zasedáním dlouhodobě, kdo podporuje politiku, kdo s nimi úzce spolupracuje a kdo v rámci Lisabonské smlouvy eh, jim umožňuje koherentnějším způsobem se vyjádřit. Skutečně nejde o to, abychom jim vzali suverenitu, ale skutečně o to, abychom lépe společně pracovali. Takže si myslím, že členské státy v tuto chvíli eh, z všech 27 členských států jsou velmi, velmi nakloněny spolupráci. Dále zazněla otázka o sankcích, především pokud jde o Bělorusko. A k té hrozné situaci, která tam panuje. Tady jde vlastně o něco, o čem jsme hovořili na Gimniku také, o spolupráci, o zapojení a my se snažíme nalézt rovnováhu. Sankce to už je velice silný, silné politické, ale také hospodářské sdělení směrem k určité zemi. A pokud jde o Bělorusko, tam o tom hovoříme velice jasně. Nicméně se také snažíme přenést tam určité politické sdělení. A sice musíte ty lidi propustit z vězení, musíte jim umožnit vrátit se ke svým rodinám. A to je velice důležité. Je extrémně důležité, abychom nadále vysílali tento signál a abychom říkali také, že pokud toto uděláte, pokud to splníte, tak potom můžeme se bavit o spolupráci v celé řadě oblastí. A toto musíme říkat nejenom za Evropskou unii, ale také za jednotlivé členské státy, které mají své kontakty v Bělorusku. Musíme jim říci, že toto děláme, protože chceme, abyste se změnili a pokud se změníte, tak jsme tady pro vás. A to je nadále to hledání rovnováhy mezi zapojením a izolací. Zazněla otázka o, ohledně Ruska. Jak už jsem říkala, já jsem tedy nepřevítala zvolení prezidenta Putina, já jsem to pouze zaznamenala, konstatovala. Uh, a velmi úzce jsme koordinovali eh, vyjádření s panem předsedou Šulcem, protože jsme věděli, jak je důležité, aby ten, toto naše sdělení bylo přijato eh, správným způsobem, vnímáno správným způsobem. Nicméně musíme uznat, že prezident Putin je zvoleným prezidentem Ruska, jsou tam velké problémy, na které jste správně upozornili, tedy eh, které mají vliv na naše vztahy s Ruskem. Nicméně já jsem toho názoru, že ano, musíme vzít v úvahu to, co se stalo Všimli jsme si toho a musíme jít dál v našich vztazích. Musíme nadále spolupracovat s, se zástupci občanské společnosti a vy v parlamentu tady skutečně tuto práci prosazujete. Dále zde byla konkrétní otázka k Falklandským ostrovům a jak víte, je to bilaterální téma. Uh, je to pro Spojené království otázka státní suverenity. Já jsem mimochodem necestovala do Argentiny, ale do Brazílie, k tomu se ještě dostanu. Nicméně samozřejmě není sporu o tom, že jakékoliv omezení trhu by byla záležitostí celé Evropské unie a jak víte, generální ředitelství pro obchod už komunikuje s Argentinou a já jsem jasně řekla, že témata, eh, tato témata jsou velice důležitá pro nás. A jde o to, aby generální ředitel, ředitelství pro obchod skutečně jednalo o obchodních tématech, aby se to neprolínalo se zahraničním politikou. Paní Poskat hovořila o křesťanech v Sýrii a v Iráku, lidských právech. Jak už jsem říkala, my jsme strávili poměrně eh, mnoho času v Gimniku eh, tím, že jsme vyslovovali podporu náboženským menšinám kdekoliv na světě, a zdůrazňovali jsme také eh, význam křesťanských minorit v Iráku a Sýrii. A právě proto je teď důležité, abychom zdůraznili všem, že je pro ně v Sýrii budoucnost. Chceme jim umožnit, aby mohli být tím, kým jsou, aby mohli nadále vyznávat svou víru. A to musí být naprosto konsistentní politický signál od nás všech, protože toto jsou naprosto zásadní otázky lidských práv, jak jste správně řekla. Tak myslím, že další železnice nám odešla, ale zazněla tady otázka eh, mezi eh, souladem mezi eh, obchodem a místním rozvojem. Budeme mít zasedání, kde budu já, panem předsedou Parosem a tam půjde právě o formální zbližování těchto dvou politik v rámci komise. A my jsme také eh, mezi jednotlivými generálními ředitelstvími a kabinety rozvinuli eh, určité komunikační kanály, tak abychom mohli naši činnost koordinovat co nejvíce a musíme toto ještě více prohloubit. Takže já si velmi uvědomuji eh, toho, že jsem zástupkyní komise takže já mám velmi dobrou představu o tom, jak funguje Evropská komise. Nicméně na konci mého mandátu člověk, který mě nahradí mé funkci, možná nebude mít takovou tu zkušenost. Takže musíme skutečně práci místo předsedy komise začlenit do funkce v rámci zahraniční diplomatické služby. A chci toto zdůrazňovat právě pro letošek. Musíme na tom více pracovat. Dále pan Janes hovořil o Brazílii a Mercosur. Eh, to je obchodní otázka. To není tady až tak můj šálek kávy, ale máme tady vůbec toho pána? A tamhle, pan Janes, omlouvám se. Nevidím vám na cedulku. Ano, bohužel je tam pomalý postup v těch jednáních. Už jsem minulý týden slyšela určitá vyjasnění k celé řadě otázek, ale je tam pořád určitý problém na straně Mercosuru, pokud jde o koordinaci. Já jsem si to teď zkontrolovala, že to říkám správně, že mým cílem bylo do konce roku uzavřít ta zasedání, ta jednání a doufám, že ještě do léta dojde k dalšímu zasedání a doufám, že tam tady eh, dojde k i k řešení těch otázek, o kterých jste hovořil. Děkuji. Děkuji, že jste si dnes v den svých narozenin udělala čas na to, abyste přišla mezi nás. Omlouvám se těm kolegům a kolegyním, kteří se nedostali ke slovu. To je tím, že jsem některým dal příliš mnoho času na jejich projev, ale to příště nedovolíme, tak aby se ke slovu dostali všichni, tak aby to bylo spravedlivější. Děkuji vám, paní Eštonová, za to, že jste ještě jednou vyjádřila, že nástroj partnerství je vaším hlavním nástrojem zahraniční politiky a že proto k němu také tak musíme přistupovat. A závěrem bych chtěl požádat, abychom si e, závěrem připomněli oběti v Toulouse a abychom povstali, abychom si připomněli e, zabité děti a učitele a také tři e, francouzské vojáky. Danke Děkuji, končím zasedání.